Good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám přeji ve spolek. Mohl bych si bouchnout klavítkem, eh, kladívkem, ale neučiním tak. Vítám vás tady, doufám, že jste si všichni užili báječné léto. Mohli bychom se shodnout na přijetí programu? Dobrá, děkuji. Sdělení Ráda bych vám připomněla, že přenášíme toto zasedání živě po internetu. Pokud jde o slyšení komisářů, mé nejnovější informace jsou, že si máme nechat čas jako předsedové na konferenci předsedů výboru ve středu večer, takže doufíme, že eh, se dovíme, jaký komisaři jsou navrhováni, do jakých rolí ještě do středy, než eh, přijde to zasedání. A tohle je mimořádné zasedání konference předsedů výboru eh, má vyrovnat termínové konflikty případné mezi výbory. Já jménem koordinátorů jsem zaslal dopisy eh, k několika eh, možným oblastem, jak tedy eh, předsedovi konference předsedů výboru, tak předsedovi parlamentu. Týkalo se to toho, abychom zajistili, aby určitě v komisi zůstala role pro ochranu spotřebitelů, aby se tomu bralo vážně v komisi. A chtěli jsme také zajistit, aby náš výbor byl zapojen do eh, slyšení o průřezových opatřeních, která se budou týkat vnitřního trhu, ochrany spotřebitelů a, a chtěli jsme také připomenout, že je nově vymezený vnitřní trh podle nového mandátu. A potom tam bylo několik věcí, kde o naší spolupráci s výbory Econ a ITRE, oblasti, kde jsme s nimi spolupracovali, a také s INTO, tedy s Mezinárodním obchodem. Takže tolik aktuální stav. Jakmile se dovím, kdy budou slyšení nebo kdy asi budou slyšení, budeme vás všechny informovat. Vím, že v minulosti členové tohoto výboru se zapojili do celé řady slyšení. A vím, že to je nesmírně časově náročné pro všechny z vás zúčastnit se těch příslušných slyšení, ale každopádně bych vás eh, vyzvala, abyste se pokusili to navštívit. Je to velmi důležitá součást parlamentních pravomocí. A osobně pro mě to bylo velice užitečné před pěti lety navštívit celou eh, řadu slyšení výborů, abych mohla porovnávat ty jednotlivé kandidáty a poměřit si a eh, celkově jsem se díky tomu udělal lepší obrázek o kandidátech. A ještě jedna věc k e-meetingu. Upozorňuji vás, že pracujeme bez papíru a na všechny dokumenty se dostanete prostřednictvím aplikace e-meeting. Asi eh, všichni o ní víte, ne? A jestli ne, tak vám sekretariat pomůže. Možná, že by bylo užitečné eh, dát asistentům příležitost eh, nějakého školení k tomu. Dobrá zápis z předchozího zasedání. A nějaké dotazy? Můžeme to schválit? Dobrá, takže teď hlasování. První hlasování se týká k a, přenesení pravomocí na koordinátory. Asi všichni víte, co to je. Je to podle pravidla 205.2 eh, jednacího řádu, který umožňuje předsedovi výboru eh, svalovnávat, volávat jednání koordinátorů a koordinátorům tam přejímat rozhodnutí, která se týkají postupů, eh, přidělování zpráv, jmenování zpravodajů. A výbor se také může rozhodnout koordinátorům předat další pravomoci. Tak tohle je tedy formalita, ale musíme hlasovat elektronicky. Takže prosím, připravte si kartičky. Takže zahajuji hlasování. Tak, ještě 21 lidí nehlasovalo. Ještě tři a lidé a si připravili kačku a nehlasovali. Dobrá, končím hlasováním. 20 Teď někdo má kartičku, takže 25 pro a 3 proti, tak tím jsme to schválili. A teď budeme hlasovat o schválení jazykového profilu. Ráda bych zdůraznila, že cílem je získat co největší eh, místnost, abychom mohli mít eh, plný jazykový režim. To znamená všech 22 jazyků k dispozici. To je naším cílem. Požádala jsem sekretariát, nebo požádám sekretariát, aby se opravdu po druhé ještě postaral o to, abychom dostali všechny N20, všech 22 jazyků. Že tady máme poslance, kteří hovoří všemi těmi jazyky. To by eh, nám opravdu pomohlo. Pokud si myslíte, že to nepotřebujete, eh, tak to řekněte. sekretariátu. A pokud zjistíme, že eh, se poskytuje eh, tlumočení eh, poslancům, kteří tady pravidelně nebývají, tak by nám to potom mohli třeba sdělit. Pokud to bude jediný poslanec, který potřebuje ten jazyk, tak by vám mohl třeba předem říct, že tady nebude, abychom tady neměli tlumočníky, kteří nebudou třeba. Ale já bych každopádně eh, raději vždycky tady radši měla nějakého tlumočníka, než, než room, aby tady nebyl, aby lidé dobře slyšeli, co říkáme a že to říkáme vlastním jazykem Lízo. Díky. Já eh, věřím paní předsedkyni. Nicméně tady to vysvětlení je takové a, eh, trochu zvláštní. pokud eh, má poskytování tlumočení záviset na eh, velikosti místnosti, tak to je, to je divné. Tak to prostě být nemůže, protože možná bude řešit složité legislativní návrhy v nějaké malé místnosti a potom nějaké eh, méně náročné věci ve větších, ve větších místnostech. Takže ten princip, o kterém hovořila paní předsedkyně, ten se musíme snažit opravdu dodržet, aby, aby, bychom se možná snažili dosáhnout úspor ale eh, zase, eh, abychom přenášeli do místností malých to jednání, jenom když nepotřebujeme eh, tlumočení. Jak jsem říkala, já budu žádat, abychom měli mít vždycky 22 jazyků. Já si myslím, že jsou tady poslanci nebo náhradníci z každého jazyka, ještě to uvěříme každopádně. Ten problém odpadne pokud eh, všechny výboru eh, nebo eh, nastane, až všechny výbory budou chtít být zároveň ve velkých místnostech. Takže potom tam bude konflikt. Já o to požádám. A doufám, že to dostaneme. A já docela chápu, že eh, jako aktivní eh, členové eh, výboru chcete se prezentovat v jazyce, kteří rozumí vaši spotřebitelé, vaši voliči, protože opravdu jako reprezentujete spotřebitele, kteří vám naslouchají. Já bych ještě k tomu přidal jeden argument, který se týká jazyku. Nejde jenom o poslance ve výboru, ale také o, o občany, kteří se chtějí dívat na naše zasedání. Když se naše zasedání přenáší po internetu, tak alespoň potom bychom měli se postarat o přetlumočení toho to zasedání, tak aby se občané mohli uh, účastnit toho zasedání. Vždycky hovoříme při volebním boji, uh, tak o přibližování občanům se a teď najednou bychom eh, zase tady eh, začali šetřit. Je to opravdu eh, smysluplné tak, když chceme posilovat posí, přijatelnost naší politiky? Ne, tady to nejde o úsporách, tady jde o to, jestli se ten jazyk používá, jestli jazyk používají ti poslanci přítomní. Jak jsem to pochopila tak, že by se chtěla postarat o to, aby se to překládalo neustále do všech 22 jazyků, když se ten jazyk eh, nepoužívá v té místnosti. To je trošku něco jiného. Ale každopádně eh, zvážím, jak bychom to mohli lépe mohli vyřešit. Každopádně eh, my za tento výbor říkáme, že chceme velkou místnost a všech 22 jazyků. Paní Mecela. Děkuji. Eh, děkuji eh, za eh, ty vaše snahy z předsednické funkce. Já jsem v Evropském parlamentu už rok a vnímám určité změny a vývoj, například pokud je o malštinu ta se někde přidává a někde se zase škrtá. A já myslím, že výbor IMCO je velice důležitý eh, pro malské občany. Máme tady dva poslance eh, z celkových šesti eh, poslanců. A, řada občanů na Maltě sleduje naše zasedání přes internet, takže ráda bych opravdu, aby se k tomu přihlíželo, když, když už tady máme třetinu našich všech poslanců, malckých v tom výboru a, a také k tomu, že malší občané se na nás dívají po internetu. To je třeba zvažovat. Děkuji. Já vím, že Malta nebo Malčina je na seznamu v 20 jazycích. A dokonce i v případě režimu 18. Ještě tady mám nějaké další informace k tomu. Určitě eh, budeme mít větší eh, místnost na příští zasedání, v, potom v říjnu a potom 5. a 6. listopadu. Ale 17. Eh, listopadu a 3. a 4. prosince to má být eh, v místnosti, která má jenom 20 a ne 22 a eh, kabin. Takže to ještě jednou se na to zeptáme, ale každopádně se snažíme o to, aby eh, co nejvíce z vás mohlo poslouchat. Tohle se týká eh, lotyštiny a estončiny. Ty by odpadaly. Takže prosím, eh, můžete se na mě oznámit, obrátit prostřednictvím celou koordinátora, jestli opravdu máte konkrétní přání na, tyto, na tato data. My se budeme snažit. Takže teď budeme tedy hlasovat o tom, co jsme zde předložili. Hlasujeme tady o schválení jazykového profilu elektronicky. Ještě čtyři, prosím. Ještě dva, jeden. Hotovo. Schváleno tedy s podmínkami, které jsme uvedli. Dále eh, potvrzení eh, doporučení koordinátorů ohledně nevyřízených záležitostí. Týká se to sedmi různých věcí eh, nejdříve. Tam, tam bylo za posledního volebního období schváleno stanovisko v prvním čtení a teď se můžeme posunout do trialogu a do dalšího projednávání. Souhlasíte s tím, abychom těch sedm nevyřešených otázek Eh, přenesli do tohoto volebního období, tak jak to doporučili koordinátoři. Kdo je pro? Končím hlasování. Schváleno. 28 a 2 se zdrželi. A teď budeme hlasovat o rozpočtu. Já bych ráda uvedla, že to je poněkud neobvyklý eh, rozpočtový postup vzhledem k volbám. Každopádně děkuji eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům, paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za to, že eh, za zkrácenou dobu udělali obrovskou práci. O některých pozměňovacích návrzích eh, se muselo hlasovat písemně, než tak, jak by to bylo normálně. A tohle musíme ještě eh, znovu zvážit do budoucna, protože to nedává ten běžný prostor k rozpravě o rozpočtu. Já jsem to projednávala s paní zpravodajkou, ona eh, říkala, že ví, že to není ideální proces, ale vzhledem k volbám a vzhledem k tomu, že parlament tady nebyl. A harmonogramu k tvorbě rozpočtu jsme museli postupovat takto. Chtěl by si ním vzít někdo slovo eh, k tomu rozpočtu, kdo na tom pracoval? No. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, děkuji eh, všem politickým frakcím a stínovým zpravodajům, kteří na tom tvrdě pracovali. Já jsem dostal dva týdny na návrh zprávy kvůli volebnímu harmonogramu. Já myslím, že jsme spolupracovali velmi střícně. Ale máte stále pravdu, že příští rok musíme udělat něco, eh, co jste říkala už předtím, ze pilotní projekty. Jedna, jeden se dělá už letos a jsem ráda za podporu. Týká se malých a středních podporů a podniků a digitální agendy. To se týká tedy spotřebitelských práv. A příští rok se musíme zamýšlet nad eh, svojí působností a otevřeně a konstruktivně eh, postupovat tak, abychom předložili návrhy, eh, které splní eh, požadavky výboru pro rozpočet a které získají si souhlas. Takže zamýšlejme se, paní předsedkyně, nad budoucností, nad spoluprací, nad pilotními projekty, které by mohl výbor pro rozpočet schválit nějak inkluzivně. A děkuji všem, kteří se tohoto zúčastnili zatím a těším se na další eh, debatu o hlasování. Reagrafíny. Sorry. Mulțumesc mult, doamna președintă, așa cum... Pre... Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak už říkala Catherine, měli jsme na to velice málo času a chtěla bych tu ale nadnes takovou jednu principiální záležitost. Já už dlouho se zabývám rozpočtem zabývala jsem se jim jako ministrině a podle mého názoru je velice důležité, abychom to příští rok dělali jinak. počínaje těmi hlavními nedostatky a omezeními, eh, které známe z členských států. Jsou to omezení pro malé a střední podniky a my potřebujeme konkrétní opatření, eh, jimiž bychom vyřešili ty problematické záležitosti. Samozřejmě eh, moje návrhy nemohly být zahrnuty do současného rozpočtu, ale chtěla bych, aby příště mohla proběhnout delší diskuze, abychom na ně měli více času a abychom mohli představit nové pilotní projekty. Jestliže staré pilotní projekty nefungují, znamená to, že eh, se musíme zachovat inovativně, a zkrátka vyřešit ty problémy, které malé a střední podniky mají, jako je přístup k financím, eh, přístup k veřejným zakázkám a tak dále. Nic z toho zatím vyřešeno není. A musíme mnohem lépe spolupracovat s komisí a pragmatičtěji se zabývat opatřeními, které je třeba přijmout, abychom docílili konkrétních opatření, které budou mít hmatatelný efekt v reálném světě. Děkuji, můžeme se tedy přesunout k hlasování. První je hlasování v bloku Eh, ohledně eh, hlasování prostřednictvím písemného postupu z 3. Eh, září politických skupin. Kdo je pro? Ještě deset musí hlasovat. Co ukazuje koordinátor ECR? Ukazujete nahoru nebo dolů? Dobře. Děkuji. Takže končím hlasování. 34, z toho 4 pro, nikdo se nezdržel. Takže teď se přesouváme ke zprávě. Nejprve to, nejprve to máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Jsou všichni spokojeni, budeme hlasovat zvedáním ruky. Přijato. Dále pozměňovací návrh 1. První část pozměňovací návrhu odpadla, protože byl přijat ústní pozměňovací návrh, ale ještě musíme hlasovat o zbylé části pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 je stažen. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Omlouvám se. Přijato tedy. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže návrhy 3, 4 a 5 byly přijaty. Hlasu, hlasujeme nyní o celém textu v pozměněném znění. Ještě pět. Tak už to uzavřeme. 28 pro, 4 proti, žádná zdržení. Děkuji. E, ještě tu mám oznámení ohledně konání e, příštích schůze. Příští schůze tohoto výboru se bude konat v 9 hodin a poté v 15 hodin ve středu 24. září a potom ve čtvrtek 25. září od 9 hodin. Na této schůzi se bude patrně hlasovat, ale e, ta schůze, která byla naplánována na tři hodiny, nebude nejspíš potřeba takže můžete si podle toho zařídit své diáře a ještě se uvidí, jak to bude vypadat s těmi slyšeními komisařů. Ozveme se vám ohledně toho, co nejdříve. A teď budeme pokračovat za zavřenými dveřmi, eh, takže nesmí být přítomen tisk a proběhne setkání s generální ředitelkou pro vnější vztahy eh, François Lebey.